Takže nejdříve bych vám chtěl sdělit, že jsem velmi potěšen eh, takto přechodně předsedat eh, tomuto výboru. Eh, předmětem našeho zasedání je ustanovit předsednictvo tohoto výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Budeme tedy volit předsedu a místo předsedy. Domnívám se, že kvórum je již očekáváno, že to nebude nijak eh, problematické. Sál je plný, všichni jsou velmi rádi, že jste zde zase Eh, mohou sejít a proto se chci zeptat, eh, jaká je kandidatura na předsedu eh, tohoto výboru. Obracíme se na stranu SD, která kandiduje pana De Castro. Pan De Castro skutečně gestem naznačuje, že je kandidátem a máme ještě další otázku a sice jsou ještě další kandidáti na funkci eh, předsedy. Eh, očekávám, že se někdo zvedne a řekne, že není kandidátem. Máme tedy pouze jednoho kandidáta, a sice pana de Castro. Konstatuji tedy, že vyplnil se ve prohlášení o finančních zájmech, Je vše je tedy v pořádku a chtěl bych je navrhnout že přejdeme k jeho volbě a to aklamací. Jedině, kdyby tedy eh, někdo žádal o tajné hlasování. Já bych chtěl navrhnout, abychom zvolili pana De Castro aklamací. Et je vais donc lui céder la place. Předám mu své místo a to s velkým potěšením chtěl bych ho také vyzvat, aby začal pracovat. Bene. Grazie della fiducia. Dobře, děkuji vám za důvěru. A Pustíme se tedy do volby místo předsedu výboru. Jako první budeme volit prvního místo předsedu. Byl jsem informován, že skupina EPP nominovala pana Nikuleska na post prvního místo předsedy. Pane Nikulesku, přijímáte tuto, toto jmenování? Dobrá. Vím, že pan Nikulesku už vyplnil své prohlášení o finančních zájmech a proto teď mohu položit následující otázku. Jsou zde další kandidáti na, na místo prvního místo předsedy? Se non ci sono a... Pokud tomu tak není, můžeme Můžeme aklamací tedy potvrdit pana Nikuleska jako prvního místo předsedu. Pane Nikulesku, prosím, přijďte se posadit sem za předsednický stůl vedle mne. Prožidiamo. Přistoupíme k volbě druhého místo předsedy. Byl jsem informován, že skupina zelených jmenovala pana Bové jako druhého eh, místopředsedu a proto se ptám, pane Bové, přijímáte toto, tuto nominaci? Výborně. Vím, že i pan Bové již vyplnil deklaraci o finančních zájmech a proto se tážu, zda tu jsou ještě jiní kandidáti na místo druhého místo předsedy. Není tomu tak? A proto můžeme tedy aklamací prohlásit pana Bové za druhého místo předsedu. Prosím, pane Bové, pojďte se posadit vedle pana Nikulesku. Přistoupíme k volbě třetího místopředsedy. Byl jsem informován o tom, že politická skupina ECR nominovala pana Vojčechovského na třetího místopředsedu výboru. Pane Vojčechovský, přijímáte tuto nominaci? A doufám, že jsem správně vyslovil vaše jméno tedy. Vím, že už jste také vyplnil prohlášení o finančních zájmech a proto se ještě jednou tážu. Zdá, zde jsou další kandidáti na místo třetího místo předsedy. Není tomu tak? a proto tedy aklamací mohu prohlásit pana Vojčechovského za třetího místo předsedu tohoto výboru. Prosím, pojďte zaujmout místo vedle pana Bove. Na závěr budeme hlasovat o čtvrté místo předsedovi. Byl jsem informován, že skupina ALDE jmenovala paní Paulsen na čtvrtou místo předsedkyni. Paní Paulsen, přijímáte tuto nominaci? Ano, vím, že už máte také vyplněné prohlášení o finančních zájmech. Jsou zde ještě jiné kandidatury na čtvrtou místo předsedkyni či místo předsedu? Není tomu tak. A proto prohlašuji paní Paulsen za čtvrtou místo předsedkyni tohoto výboru. Prosím, Pojďte tež zaujmout místo vedle pana Vojčachovského. Tímto jsme učinili zadost ustavení našeho výboru a než uzavřeme tedy tuto část schůze, rád bych přednesl několik krátkých poznámek. Všichni jsme tady přítomní jako předsednictvo a proto, vážené kolegyně a kolegové, vám si sdělit, že je pro mě velký, velkým privilegiem s vaším souhlasem se ujmout předsednictví výboru pro zemědělství. Jsem vám děčný za důvěru, kterou máte v moji osobu a ujišťuji vás, že ze všech sil se budu snažit být tím nejlepším předsedou. Budu se především eh, snažit eh, společně harmonišle z naší schůzí tak, abychom správným způsobem upravovali rozhodnutí eh, institucí v Evropské unii. Pravomoce Evropského parlamentu jsou velice důležité a je třeba, aby tato instituce a ti, kdo byli vybráni evropskými občany, aby je zastupovali, měli um, silnější a, um, roz, a širší, šir, širší pravomoc tváří v tvář uh, Evropské radě. Pokud to tedy bude umožňovat ještě více přijetí Lisabonské smlouvy. Je třeba využívat mechanismus, eh, který umožňuje procesovat vůli Evropského parlamentu a to proto, že Evropský parlament je eh, přímým pojítkem mezi občany a eh, rozhodováním lidí, poslanců sedících v těchto sálech. Snažíme se posilovat evropskou identitu, která v poslední době velice obtížně nacházela svou eh, tvář eh, před eh, veřejností evropskou. Proto musíme volit správnou evropskou politiku. A o to já budu usilovat ze všech sil. Budu se snažit valorizovat nejen formálně, ale především konkrétně Eh, evropské hodnoty. Toto legislativní období má zásadní význam pro budování Evropy. Nadešel čas rozhodování a rozhodnutí, která přijmeme v tomto mandátu, budou mít neobyčejný dosah. Právě my budeme definovat a udávat eh, obsah a směr zdrojům pro společnou zemědělskou politiku eh, na léta po roce 2013. Celá tato diskuze už začala a my, vážené kolegyně a kolegové, jsme voláni k tomu, abychom vykonávali tuto nesmírně významnou práci. Abychom eh, v diskuzi eh, vytvářely nové ambice a cíle a aby Evropa vytvářela sociální, ekonomický, udržitelný projekt. Pro mne bude velikou ctí eh, prezentovat eh, jako předseda vaše hlasy v práci, kterou, jak víme, budeme provádět zodpovědně a eh, s přispěním vás všech.